Ladies and gentlemen, I think we should start, because otherwise we will end up in the uh, same issues with timing. Eh, dobrý den, eh, přátelé. Eh, já vám chci poděkovat za to, že jste dorazili tak brzy. A jenom připomínám, že všechno je vysíláno po intranetu. Výbor pro vnitřní trh a jako první máme na programu návrh eh, nařízení o eh, označení CE na trhu s hnojivými výrobky. Dávám zprávu paní zpravodajce. Děkuji vám, paní předsedající. Především dovolte, abych eh, vyjádřila svou radost a vděk nad tím, že eh, se nám podařilo zpracovat eh, tento velmi komplikovaný dokument, tento návrh stanoviska a že ho dnes můžeme projednávat. Myslím, že všichni víme, že jde o jeden z nejdůležitějších prvků eh, balíčku o kruhové ekonomice. Smyslem je Eh, zavést nová pravidla týkajících se eh, hnojiv a výrobků z hnojiv. Chceme tímto dokumentem dát impuls kruhové ekonomice, chceme eh, takto pozbudit naši konkurenceschopnost a samozřejmě s tím souvisí také otázka zaměstnanosti Farmáři v EU dnes eh, používají hnojiva, která se dováží a eh, na to, aby se tedy z těch dovezených produktů stala skutečně požitelná hnojiva, je třeba je dále zpracovat, což je energeticky velmi náročné. Já se tady snažím eh, přetavit problémy v příležitosti a usnadnit život firmám a zemědělcům. Navrhla jsem několik úprav původního textu komise. Úprav, které se eh, týkají surovin a sekundárních materiálů, které lze využívat jako základ pro nová organická hnojiva. Hovořím také o jejich označování značkou CE, která bude povinná pro všechny eh, výrobky učené k hnojení na evropském trhu. Takže eh, výrobci budou moci, tedy producenti zemědělští budou moci pouze eh, používat výrobky označené CE, čímž se zajistí splnění všech předpisů. Navíc organické, eh, mikrobiální a fyzikální eh, nečistoty a příměsi budou muset eh, zůstat pod určitými limitními hodnotami, jak je to stanoveno v textu. Musím říct, že právě tyto limity vyvolaly největší debaty v souvislosti s tímto textem a my jsme toto už vám dali na vědomí písemně. Toto jsou otázky, které ovšem nemůže řešit náš výbor, eh, poněvadž eh, konference předsedů rozhodla, že toto spadá do exkluzivní kompetence výboru NV. Čili já zde hovořím konkrétně o tom, že dle nařízení Evropské komise, eh, tak aby byla to nejlépe chráněna zemědělská půda, bude muset, eh, budou muset být všechna nová pravidla eh, aplikována na všechny všechna hnojiva, to se týká také maximální limitu na kadmium a fosforová hnojiva. Eh, od 60 mg na eh, kilogram to bude eh, na 34 a potom během 20 let na 20. To vše je motivováno snahou chránit zdraví a životní prostředí. Elizabeta Gardini, zpravodajka z výboru NV, se snaží o nalezení co nejvhodnějšího kompromisu v této otázce. V současné době eh, bych eh, se chtěla soustředit na body související s společným trhem. Eh, za prvé je to otázka harmonizace. Některá z těchto hnojiv se produkují ve velmi malých množstvích, případně vůbec se neprodávají přes hranice. Čili já navrhuji, aby se výrobci mohli rozhodnout, eh, zda tedy eh, použijí značku CE nebo ne. Pokud ano, pak budou muset splnit eh, nařízení Evropské unie a budou moci prodávat své výrobky všude v rámci společného trhu. A pokud nebudou mít značku CE, budou muset plnit domácí předpisy. To je způsob, jak eh, naplnit princip subsidiarity a zároveň eh, zde mi se dost principu přiměřenosti. Já tedy jsem přesvědčen, že stínoví zpravodajové eh, v tom se mnou budou souhlasit. Všechny mé návrhy v tomto návrhu nařízení jsou slučitelné se všemi dalšími opatřeními, které platí pro produkty a další příslušná nařízení. To znamená, že my eh, tady eh, budeme mít předpis stahující se na daleko širší eh, okruh hnojiv než dřívější předpisy a také budeme moci zajistit ve větší míře bezpečnost. pokud se týče různých nečistot a dalších znečišťujících látek, čili eh, proto jsou tady ty maximální limity znečištění. Neharmonizované produkty pro účely hnojení eh, budou co do množství bezvýznamné na společném trhu. Samozřejmě je to všechno poněkud složité Eh, poněvadž eh, máme zde tedy eh, harmonizované předpisy na anorganická, anorganická hnojiva, ale já bych si přála, aby novým nařízením byla pokryta také organická hnojiva. Definice, hm, tak jak je používá Evropská komise, mohou být poněkud zavádějící. Eh, poněvadž máme tady různé produkty, které spadají do různých funkčních kategorií. Čili já si myslím, že je velice zásadní, aby eh, hnojiva byla jasně definována jako produkty poskytující Eh, živiny eh, pro rostliny. Potom máme ještě další produkty, které zlepšují půdu, jsou eh, stimulanty nějakým jiným způsobem, prostě nějakým jiným způsobem ovní buď to půdu a nebo rostliny. Také zde jsou návrhy pro ekonomické operátory na společném trhu Předpokládá se zde eh, také ochrana zdraví a životního prostředí jako velice důležité složky. Nicméně eh, nechceme opatřeními mm, příliš, tedy nepřiměřeně, eh, zatěžovat ekonomické opatře, opa, operátory. Poněvadž samozřejmě nechceme ohrožovat zaměstnanost. Čili z tohoto důvodu zde navrhují úpravy, Eh, tak aby eh, povinnosti pro ekonomické operátory byly přiměřené a nebránily v dosahování cílů. Také si myslím, že v případě označování je třeba eh, používat informace, které budou dostatečně obsáhlé, a dostatečně srozumitelné, tak aby eh, farmáři mohli zodpovědně posoudit eh, a vybrat eh, to vhodné hnojivo podle jejich podmínek, ať už těch půdních nebo těch plodin, které mají být hnojeny. Je to velice důležité z hlediska účinnosti a také z hlediska ochrany životního prostředí. Celkově se domnívám, že naše návrhy eh, zmenší administrativní zátěž pro producenty eh, hnojiv, eh, kteří si přejí uplatňovat své výrobky na více než jednom trhu, tedy na více trhů společného trhu. Je tedy třeba, aby zde bylo vzájemné uznávání. Současně naše předpisy ze společného trhu eh, vylučují ty producenty, kteří si přejí nepokračovat eh, se značkou CE. Ti samozřejmě budou moci prodávat dále pouze na svém domácím trhu. Další důležitou zprávou je, eh, další důležitou, důležitým prvkem mé zprávy je revizní klauzule. My Eh, sice eh, nemůžeme, nebo takto eh, má se posuzovat na základě dostupných informací a to je také důvod, proč je třeba, abychom zde měli onu klauzuli o přeskumu, třeba pokud se týče limitu na obsah kadmia. Toto je záležitost, která je velmi debatována mezi poslanci, ale také ostatními zúčastněnými stranami. Já bych chtěla zdůraznit, že nechci poškodit ani společný trh, ani žádnou firmu. Cílem je celkově zlepšit situaci pro všechny. Čili tento návrh je pro mě textem, který usiluje o pozitivní cíle ale eh, ten proces eh, zmenšování obsahu kadmia, eh, ten v současné době není úplně dobře dopracován. To já připouštím. A proto si myslím, že pokud chceme výrobce nutit, aby používali tento proces, tak musíme jim k tomu také otevřít vhodné příležitosti, což znamená například financování pro tento proces to navrhuji. Na druhé straně ovšem, pokud ta technologie existuje a pokud eh, zde budou i k dispozici peníze, eh, pak já si myslím, že se najdou investoři, kteří budou chtít eh, toto rozvíjet. A proto je důležité mít zde tu klauzuli o přeskumu, abychom se mohli vrátit k tomuto ustanovení za několik let. Paní předsedkyně, to je to nejdůležitější, co jsem chtěla říct, ale Eh, bohužel je to velice eh, technický a odborný charakter, eh, tedy hm, předpis tohoto charakteru. Nemůžu to tady rozvádět úplně do detailu, ale každopádně uvítám všechny komentáře a poznámky od nových zpravodajů i dalších poslanců. Děkuji vám. Nikola Dante. Nikola Dante, ještě někdo si přeje promluvit? Prosím, zapište se, pokud si přejete připojit se k rozpravě. Já chci promluvit za Marka Tarabela, který nemůže být přítomný a je stínovým zpravodajem eh, pro tuto zprávu. Chci mm, a požádal mne, abych přečetl jeho úvahy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Omlouvám se, že nemohu být přítomen dnes dopoledne. Současně totiž... Prosím, počkejte, Nikolo. Může prosím anglické tlumočení hovořit více nahlas? protože neslyšíme anglické tlumočení. Děkuji. Tyto návrhy na řízení jsou součástí baleč, balíčků o um, cirkulárním uh, hospodářství a uh, o využití e, surovin, které v současnosti jsou eliminované a jsou chápány jako odpad, tak aby organická hnojiva mohla být součástí stejné kategorie jako tradiční hnojiva a tím by se snižoval objem um, odpadu a současně dopad hnojiv. Je to velice technické téma, které vyžaduje sdílení ko, ehm, kompetencí mezi IMKM a GRI. A vyžaduje to také, abychom se dohodli o kontroverzního bodu, a to je limit kadmia a to spadá výhradně do kompetencí výboru ENVY. Není to tedy v kompetenci našeho výboru, proto bychom se tímto tématem neměli zabývat. Co se týče kompetencí výboru IMKO, chtěl bych poděkovat ze srdce kolegyni Ildiko za vynikající práci, kterou odvedla a za zprávu, kterou přednesla, kterou považuji za vyváženou a vynikající základ pro naši další práci. Myslím, že zachování této vyváženosti, která umožňuje prostor pro vývoj, pro eh, zdraví člověka, eh, obsahuje základní prvky nezbytné pro mm, tuto zprávu ale je zapotřebí také zajistit efektivní vysledovatelnost. V digitálním období eh, archivování eh, dokumentu na 10 let mi nepřipadá nadměrně. Potřebujeme jasnou eh, katalogizaci, konkrétní katalogizaci, detailní, a v tom smyslu přednesu pozměňovací návrhy. Jak už jsme diskutovali na schůzce jiných zpravodajů minulý týden ve Štrasburku, myslím, že najdeme mnoho konvergujících bodů a tato zpráva se ubírá správným směrem. Jsem velice rád za naši dosavadní spolupráci a budu se těšit na to, že dosáhneme vytvoření vyváženého a silného textu. Děkuji, Edward Cezak. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, za podění eh, hlasu. Eh, máme za sebou velice užitečné a plodné pracovní setkání a také jsme si vyjasnili názory s jinými výbory. Podle mě tento, tato zpráva jede správným směrem a velice děkuji paní zpravodajce a také dalšími poslancům za otevřenost. Otázka kadmia eh, nespadá do našich, eh, eh, našich kompetencí, ale domnívám se, že návrhy komise jsou příliš restriktivní a budou mít dopad na hospodářství. Stanovisko paní poslankyně Gardiny působí pozitivně a také to, co řekla paní poslankyně Pelč, ukazují, že se to podaří snad vyřešit rozumně. Já plně podporuji zjednodušení stávajících předpisů, eh, také, taktéž zlevnění eh, pro eh, výrobce. Musíme být racionální v naší skutcích. Já bych prosil, kdyby ten motiv 20 nebo 20, kdyby tedy mohla vyjasnit, o čem to je. Myslím, že je to už v bodě 7 písmeno I. Také za tři a půl eh, roku by mělo být také eh, vše přeskoumáno. Eh, to nevím, jestli ty tři a půl roku není příliš krátká doba, poněvadž to fungování se nemusí plně projevit. Já tady podporuji tady toto označování produktu, ale myslím, že také jakost je důležitá. Třeba u biostimulantů máme strašně moc produktů na trhu. E, případně mikroorganismy se mohou chovat jinak v různých geografických oblastech. E, biostimulanty e, často jinak působí v laboratoři a ne vždy se to potvrdí přímo v terénu. My bychom neměli možnost vytvářet šance z úprku z kategorie, které jsou registrované. A protože ty eh, požadavky na registraci a zejména tedy u eh, prostředků, které mají možná dvojí funkce, to by mělo zůstat v kompetenci členských zemí. Taky bych chtěla poprosit paní zpravodajku, aby eh, tedy to bylo o stimulantech a jejich možné dvojité funkci také zohledněno. Já tedy doufám, že v klíčových otázkách eh, povedeme racionální diskusy. Já bych skutečně chtěl poděkovat, chtěl poděkovat poslankyni Peč za eh, velice dobrý přínos a za to, že nám představila toto stanovisko. Doufám, že ta otevřenost, eh, jak jsme ji zažili během minulého setkání, nám umožní, že budou kompromisy, které budou uspokojivé pro všechny. Děkuji. Thank you. And, uh... Děkuji. Děkuji také paní zpravodajce za eh, zprávu. Trh eh, s hnojivy se velice rychle rozvíjí. A to, co se týče zavádění inovativních produktů, jako jsou biostimulanty, tak i zjišťování nových možností surovin, eh, například využívání různých druhů dosavadního odpadu. To znamená, že to zpráva může přijít veliký přínos um, ohledně zemědělských praxí a také může posílit oběhové hospodářství. Já vítám pozměňovací návrhy zpravodajky a také předložím pozměňovací návrhy proto, abych více podpořila dosažení stanovených cílů. Mám ještě jednu starost a to se týká standardů a norem ohledně um, hnojivých produktů. Už jsem o tom hovořila na zasedání stěnových zpravodajů. Týká se to síly nebo moci komise um, ohledně společných specifikací v článku eh, 13. Nejsem si jistá, jak by mm, tyto společné specifikace měly poskytnout eh, otázku nebo vyřešit otázku konformity, eh, protože normálně se proto používají standardy a normy. Standardy musí respektovat určitě základní principy, jako je mm, eh, spolupráce s nevládními organizacemi, komise ale nemá žádné zvláštní povinnosti, pokud má přijímat jen specifikace v tomto směru a potom eh, parlament nemá eh, právo postavit se proti společným specifikacím, ale může eh, diskutovat o harmonizovaných kritériích. A pak může dojít k tomu, že určitá pravidla budou zamítnuta. Já proto se budu snažit najít nějaké alternativní řešení. Děkuji mnohokrát za spolupráci paní zpravodajce.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 Chemický eh, průmysl, zejména tady eh, Hnojife, eh, je důležitým sektorem v evropské ekonomice, proto tedy návrh Evropské komise mě znepokuje. Je třeba jasně a nahlas říci, že v této podobě jde, je ohroženo 80 evropských podniků, které produkují hnojiva. Eh, jsou to podniky, které poskytují tisíce eh, pracovních míst a zvláště nebezpečné jsou eh, ty části, které se týkají znečištění zejména kadmiem a také nerovnost mezi producenty organických a neorganických hnojiv, ale o tom paní poslankyně už hovořila navržené limity nejsou přijatelné. Znamená to konec většiny firm a e, také naše závislost na dovozech z Ruska. Jsou to velké ztráty pro evropský průmysl, dražší dovoz a tím pádem zdražení potravin. Byl jsem ředitelem chemického podniku, e, který mimo jiné produkoval Eh, ochranné prostředky, prostředky na ochranu rostlin a vím, že je to velmi obtížný trh. Eh, je tady obrovská eh, čínská konkurence, také zpracování produktů a podobně. Čili pokud se týče toho, co řekla paní Pelč, inovace vznikají tam, kde nejsou regulační bariéry inovace je o kreativitě a nikoli nějaké, o nějakých eh, řekněme, umělých pobídkách. Proto eh, čím eh, méně regulace, tím lépe a v tomto duchu budu předkládat návrhy. Bude se to týkat také delegovaných aktů, také duševního vlastnictví a integra, integrálnosti, integrity vnitřního trhu. So the commission. A za komisi? Já tedy ještě mám pár poznámek, které bych chtěla přednést. E, to, co navrhujete, zní velice zajímavě, tak aby si výrobci mohli rozhodnout, co si přejí, jaký e, postoj e, si přejí zaujmout. Mo- mohou tedy využívat situaci se, s jinými omezeními, pokud budou pracovat pro svůj vlastní trh. Už jsme hovořili o tom, že tu jsou různé druhy půdy, eh, různé druhy eh, plodin, které vyžadují různé druhy eh, hnojiv. A různé druhy plodin také vyžadují různé množství hnojiv. Takže jsou tu určité místní rozdíly a také rozdíly v tom, jak jsou určité produkty využívány a i z dobrých důvodů. Možná rozumné by bylo, abychom řekli, že výbor Envy je zodpovědný za limity kadmia a my jako výbor bychom se měli zabývat tím, jak se využívají hnojiva na trhu a že mohou být různé potřeby pro využívání různých druhů hnojiv. Myslím, že toto je velice zajímavý eh, postoj a je jiný, než jsem viděla dříve. A určitě bude zajímavé, jak se tím dále regulatoři budou zabývat. Jak ale my budeme řešit to, že v různých oblastech jsou různé druhy půdy a na nich e, jsou pěstovány různé druhy plodin a proto vyžadují různé druhy a různé používání hnojiv. Komise, můžete nám k tomu něco říci? Pan Carlo e, Pertinelli. Děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci, především vám z srdce poděkovat za příležitost promluvit na vašem zasedání o té, tomto návrhu smlou, e, zprávy o hnojivých produktech. Jak už zaznělo, je to velice složité téma, o kterém můžeme hovořit dlouho, ale můj řečnický čas je omezený, budu tedy mm, hovořit pouze stručně. Návrh komise může být schrnut jednou větou. Zjednodušit přístup na jednotný trh pro širokou škálu hnojivých produktů, včetně těch, které využívají rekuperované eh, nutriční prvky z odpadu tak, aby byly bezpečné pro člověka, životní prostředí a byly eh, efektivní. Nový eh, legislativní rámec takto umožňuje vstup eh, nových eh, hnojiv na eh, trh, aby postupy byly jasnější a aby mohli získat značku CE a abychom také zajistili kontroly po uvedení na trh. Chci ale připomenout, že vnitrostátní certifikace zůstává stále možná, takže tato nová regulace bude umožňovat eh, těm výrobcům, kteří si přejí eh, prodávat na celém trhu Evropské unie, mít jednotnou certifikaci CE. Ale ti, kdo chtějí pokračovat, eh, v, řekněme, ve vnitrostátní produkci a nebo prodávat se produkty v několika členských státech, mohou postupovat podle stávajícího systému a využívat používat jednu certifikaci státní nebo více národních certifikací. To neznamená tedy, že bychom chtěli nahradit jednu certifikaci druhou, ale chceme poskytnout více příležitostí, tak aby ti výrobci, kteří si přejí mít konkrétně tuto možnost, je měli. Zjednodušení nepůjde na úkor ochrany člověka, lidského zdraví a životního prostředí. Budeme usilovat o to, aby produkty, které budou mít známku CE, eh, splňovaly podmínky, které si eh, trh dnes žádá. Eh, chceme se bránit závažným kontaminačním látkám a navrhujeme tento návrh, který je prvním důležitým prvkem pro akční plán oběhového hospodářství. Hnojivé produkty které využívají sekundární um, suroviny, mají být tedy součástí tohoto prvního kroku. Evropská komise má za to, že první, eh, že každý pozměňovací návrh by měl být chápan v tomto kontextu a takto tedy eh, by mělo být o něm uvažováno. Eh, ještě předtím, než začneme společně vyjednávat, potřebujeme vnitřní diskuzi v komisi, o e, návrzích, které vzejdou z Evropského parlamentu. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce, protože některé pozměňovací návrhy, které uvádí, zlepšují nadále návrh komise. Například um, harmonizace se stávající terminologií ohledně minerálů místo anorganických uh, materiálů a také oceňujeme jasnou definici minerálních hnojiv a přitom otevřenost, která zde je pro mikronutrienty. E, to také chceme podpořit. Další pozměňovací návrhy se zaměřují na zjednodušení administrativní zátěže. E, pozitivně můžeme zhodnotit například snížené období pěti let místo deseti na uchovávání záznamů pro určité e, případy hnojivých produktů. Více starosti nám dělají pozměňovací návrhy, které by mohly narušit bezpečnost, kterou my si přejeme pro tyto výrobky. Týká se to zejména eh, zodpovědnosti výrobců hnojiv ohledně limitu mm, znečišťujících látek tam, eh, kde eh, hnojiva mají být využívána způsobem, který je uveden. Je zapotřebí aby všichni brali v úvahu, eh, jakým způsobem se mají používat hnojiva a je zapotřebí na základě matematických výpočtů vypočítávat eh, respektování eh, pravidel. Podobně, když určitý provozovatel mění své pěstební metody, je zapotřebí znovu potvrdit to, že produkty budou plnit opět ty stanovené eh, normy. Může dojít také k tomu, že by se snížila eh, povinnost eh, výkaznictví a musíme brát v úvahu stávající situaci s bezpečností v Evropě. Některé technické pozměňovací návrhy také budou vyžadovat v rámci našich týmů hlubší diskuzi, abychom neohrozili cíle našeho e, e, původního textu. Například musím uvažovat o kritériu e, biodegradability, u eh, plastických polymerů. Já si myslím, že všichni stojíme za cílem snižování znečištění eh, umělými hmotami, ať už je to znečišťování půdy či vody. Eh, potom musíme brát v úvahu také směrnici o sloučeninách dusíku a musíme uvažovat o znečištění vody, k němuž může dojít zemědělským využíváním půdy. Také eh, uvažujeme o krátkém období pro revizní klauzuly, eh, zejména v souvislosti s limity pro eh, kadmium, protože ty potřebují jasnou studii o dopadu. Eh, další diskuze potřebujeme zaměřit ještě na určité technické detaily, ale mohu říci, že eh, tato zpráva je pro nás skutečnou, ehm, eh, skutečným pokrokem a Myslíme, že s tímto složitým tématem, které souvisí s tolika regulačními oblastmi, je zásadní to, abychom předešli neočekávaným potížím při implementaci a právně nejistotě. A mm, potom o dekadmizaci. Víme, že limity kadmia jsou v kompetenci jiného výboru. Nicméně, také jsme hovořili o určitém dopadu limitů kadmia na průmysl. Já si nemyslím, že dopad na průmysl by byl škodlivý. Naopak, když budeme mít takové eh, limity kadmia, které budou od nynějška eh, povinné, a musíme se tak podívat i do budoucnosti, mít je perspektivní, protože eh, toto bude uplatnitelné 12 let po vstup v platnosti. Zkušenost totiž ukazuje, že průmysl plní jen ty povinné limity. To je důležité mít na paměti. Zničení 80 eh, evropského průmyslu, to podle nás je tvrzení, které není ničím podložené. Musím přát slovo zpátky paní zpravodajce. Přejete si ještě něco poznamenat? Děkuji vám. A děkuji také stínovým zpravodajům za cené připomínky. Není to první debata, my už jsme se setkali dříve a o tomto diskutovali, eh, poněvadž jde o poměrně komplikovaný případ. Ano, my jsme tady navrhli, nebo já jsem navrhla ten přeskum po pěti eh, letech, eh, ty tři a půl roku, tady někteří se domnívají také, že je to málo. Myslím, že opravdu budeme muset to nějakým způsobem ještě dojednat. Eh, nicméně eh, chci eh, upozornit, že daňová prohlášení jsme povinni skladovat pouze pět let. Byla tady otázka o biostimulantech. Tady v případě, že jde o externí záležitosti, pak de facto každý eh, produkt v oblasti hnojiv eh, musí plnit funkční kritéria. A samozřejmě, ano, eh, vlivy se mohou v různých podmínkách různit a to znamená, že je třeba zajistit plnění všech předpisů za každý podmínek. Biostimulanty samozřejmě to je úplně jiná otázka a ty efekty jsou také a účinky jsou také úplně jiné. Eh, další návrhy, které tady zazněly, už známe také ze stínových zpravodajů. A já osobně se eh, domnívám, že hm, Evropský parlament by se měl zabývat pouze těmi případy, kde má jasně stanovené kompetence v těchto technologických záležitostech bychom neměli stát v cestě celému procesu eh, tím, že se budeme snažit eh, stanovovat pravidla pro úplně všechno. Eh, komise mm, měla možnost se vyslovit určitým specifikacím a nás by se to mělo týkat pouze v případě, kdy jde o harmonizaci nebo legislativu, ale určitě bychom se neměli míchat do práce profesionálům. Takže eh, my se tady zatím lišíme v názorech. Já tady hovořím o návrzích, které jsou pro společný trh pouze. Máme 28 členských eh, zemí, eh, kde ty trhy vypadají různě a také hospodaříme na různých půdách. Proto tedy bychom potřebovali mm, jaksi tu, eh, to označování, abychom nehnojili příliš mnoho, nepřehnojovali a tak dále. Optimální harmonizace spočívá v tom, že ti, eh, kdo eh, chtějí produkovat pouze pro domácí trh, by mm, neměli být zatíženi nadměrnou regulací a naopak ti, kteří chtějí se pohybovat na celém společném trhu, eh, tak eh, musí plnit všichni stejná kritéria. A to se týká samozřejmě produktu a jejich funkcí. Eh, proto tady můj návrh doplňuje dřívější návrhy a nijak tedy neomezuje výrobce. Čili já myslím, že je to celkem ku prospěchu společného trhu. Takže děkuji. Tak eh, pozměňovací návrhy prosím do 28. března. To je příští týden. Takže dáme si dvě minuty přestávku, než začneme s hlasováním. Děkuji. ladies and gentlemen, if we take our seats, we can start. Dámy a pánové, prosím, usaďte se, abychom mohli začít hlasovat. Děkuji vám. Right, um, the first vote is... Tak, eh, naše první hlasování se bude týkat spolupráce mezi vnitrostátními orgány odpovědnými za vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmu spotřebitele. A vypadá to, že nám nefunguje tlumočení do rumunštiny? Um, Mrs. Schaldemose, could Paní Schaldemose, můžete zkusit něco říci? Myslím, že je to vyřešeno. A na anglickém kanále jsem slyšela jiný, jiný jazyk, nebyla to angličtina. Okay, do we now have English coming through the English? Well, we don't know, because I'm speaking English. Aha, teď nemáme anglické tlumočení, protože hovořím anglicky. Let's give it a go. It's the... Tak pojďme se, pojďme se do toho. Je to zpráva Olgy Sehnalové o e, vymáhání ochrany spotřebitele. Takže pozvací návrh 245, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se schváleno 71, pardon, 37. 37 pro, proti, zdrželi se schváleno 37 bod 2 pro, proti, zdrželi se schváleno 246, tak to odpadá. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 248 pro, proti, zdrželi se schváleno. 249 pro, proti, zdrželi se schváleno. 39 a 251 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ano. E, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď e, přeskočíme na 41 bod 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 254 bod 2 pro, proti, zdrželi se e, schváleno. Odpadlo 43 bod 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 257 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 258 pro, proti, a plus 47 plus 259 pro, proti zdrželi se schváleno. 48 bod 2 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 13 pro, proti zdrželi se schváleno. 261 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro, proti zdrželi se schváleno Schváleno. Amendment 279. 279 pro, proti zdrželi se schváleno. A nyní blokové hlasování 58, 59, 60, 61, 62. Můžeme to vzít unblock, ano? Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď to je velmi dobrý kompromis a dostáváme se 81, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372 a 38 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro,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 Kompromis 12. Pardon, 11. 11. Sorry, compromised. Omlouvám se. 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jury 49 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. I'm finding it very distracting, lots of people shouting to me. Tak, eh, ano, eh, eh, děkuji. Dejte, dejte, mi, dejte mi chvíli čas, já se zorientuji. Děkuji. A myslím, že teď je, je na řadě... Two. 127 bod 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď přejdeme až ke 131 na straně 35. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď 455 pro, proti, zdrželi se schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se schváleno. 139 a 459 pro, proti, zdrželi se schváleno. 462 a pro, proti, zdrželi se, schváleno. 141 odpadá, ne? Takže zkontrolujeme 462, tedy zahajuji hlasování. Takže o jeden hlas eh, Eh, neprošel. Takže nyní 141 pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní 142, 463, 464, 466 pro, proti, zdrželi se schváleno, děkuji. A teď kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 58 pro, proti, zdrželi se ne, to prověříme. Takže eh, neprošel kompromis 15, pro, proti zdrželi se schváleno. A myslím, že 156 bod 2 an blok se 157, 158 a 159. No, pro, proti zdrželi se schváleno. Nyní 160, 489, 490, 491, 492 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 167 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168 pro, dále 502 až 505, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 506 pod 2 pro, proti zdrželi se schváleno, 507 pro, proti zdrželi se z, zamítnuto, 63 pro, proti zdrželi se schváleno, 508 pro, proti zdrželi se schváleno, ne, tak prověříme 508. Zamítnuto. Nyní 509 pro, proti, tak to také prověříme. 569 Schváleno. Já se omlouvám, ale tady se píše, že jsou téměř identické. Čili který jazyk bude platit na konci? Tedy eh, může to prosím někdo vysvětlit, proč 509 a 64 jsou téměř identické? It's the same approach. Ano, stejný přístup, stejný obsah, eh, mírně odlišné, odlišné eh, odlišná formulace, čili technicky stejně, stejné, lingvisticky mírně odlišné. Já myslím, že to eh, můžete potom řešit se sekretariátem, ale, ale ano, budeme muset prověřit, eh, co vlastně bude platit. Okay, so it's for reasons... Tak eh, z důvodu z důvodu veřejného zájmu eh, nebo eh, pro účely veřejného zájmu. Eh, rozhodnou to naši právní lingvisté. Tak děkuji vám. Ano, jsme, jsme velice rádi, že tady máme také právníky ve výboru, poněvadž oni jsou velice na toto dobří. Kompromis 17. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 171 pro, proti zdrželi se schváleno, 515 pro, proti zdrželi se schváleno, odpadá, 516 pro, proti zdrželi se schváleno, 517 pro, proti zdrželi se schváleno, 173 pro, proti zdrželi se schváleno, 175 bod 3 pro, proti zdrželi se schváleno, 519 pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto, 176 pro, proti, zdrželi se schváleno, 519 e, pro, proti, zdrželi se e, zamítnuto, 177 pro, proti, zdrželi se schváleno, 178 pro, proti, zdrželi se schváleno, 179 pro, proti, zdrželi se schváleno, 180, ne, prověříme, dobře. 179. Schváleno. 180 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 181 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 182 pro, ne, pardon. 182 bod 2, ano pro, proti, zdrželi se. Schváleno 183 a 522 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 184 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 185 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 186 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 187, 523, 524 pro, proti, zdrželi se. Schváleno a tím se dostáváme 527 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 528 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 166 nám odpadá. 192 bod 2 z 530, 67, 68, 69, 70, 71 z jury pro, proti, zdrželi se schváleno. pro, proti zdrželi se schvál, eh, zamítnuto 193 pro, proti zdrželi se schváleno. 194 a 532 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 195 a 533 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 197 pro, proti, zdrželi se. Schváleno Jury 73 a dohromady 74, 75 a 76 pro, proti, a tak to musíme prověřit. Schváleno. Jury 77 pro, proti, zdrželi se schváleno. 78 a 535 pro, proti, zdrželi se schváleno. 198 pro, proti zdrželi se, od, zamítnuto 199 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. A teď k recitálům. E, můžeme je združit 1, 2, 3 pro, proti zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti zdrželi se zamítnuto, jednička pro, proti zdrželi se schváleno, dvojka pro, proti zdrželi se schváleno, Jury 5 odpadá, trojka pro, proti zdrželi se schváleno. Jury 6 kompatibilní pro, proti, zdrželi se schváleno. 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 4 a 5 se nehlasuje. 201 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 8 odpadá, kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, devítka pro, proti, zdrželi se schváleno, Jury 11 a ne, tak pro, proti, zdrželi se zamítnuto, desítka, pardon, odpovídá, odpada, není desítka, pro, proti, zdrželi se schváleno, 206 6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 31 byl schválen v kompromisu, takže 239 odpadá. Nyní kompromis 26. Pro, proti, zdrželi se, odpadá. Eh, jedna jury eh, zamítnut 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování elektronickým. A je to schváleno 33 hlasy, nikdo nebyl proti. A nyní hlasování o mandátu pro zahájení vyjednávání. Nyní budeme hlasovat o tomto mandátu. Děkuji. Elektronicky. E, ještě dva nám nehlasovali. Děkuji. 33 je pro, dva jsou proti, jeden se zdržel. Thank you very much. Děkuji vám. To eh, byl opravdu důležitý kus naší práce. And I do hope that there's a really... A já doufám, že se to dostane do tisku velice jasně, eh, protože je to opravdu zásadní pro ochranu spotřebitelů. Right, the next... Další bod na pořadu jednání je zpráva paní Charanzové. Fintech. Chci vás požádat, kolegové, pokud je to jen trochu možné, přestaňte diskutovat. Protože chci něco oznámit ohledně fintechu. Mohli byste prosím věnovat pozornost tomu, co chci říct? Dnes ráno přišel eh, e-mail. Je to vynikající práce, kterou vedla paní Charanzová. Nicméně byl tedy eh, rozeslán e-mail poslancům ohledně zavádějící poznámky o kompromisních pozměňovacích návrhů. Pokud kompromisní pozměňovací návrhy budou přijaty nebo zamítnuty mm, na základě výsledku toho hlasování unblock. Takže budou buď přijaty nebo zamítnuty tyto kompromisní pozměňovací podle toho, v jakém bloku jsou a jak se o těch blocích bude hlasovat. Blok číslo 1. Kompromis 1, 5 a 2. Kdo je pro? Proti? Přijaty. Blok 2. Kompromis 8, 3 a 9. Pro, proti, zdrželi se, přijaty. Sedmička odpadá. Blok 3. Kompromis 6, 7 a 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijaty. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. To je včetně ústního pozněvacího návrhu. Blok 4, kompromisy 13, 10 a 20. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijaty. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdrželi se, přijaty. Blok 5, to je 11, 12 a 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A následuje 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Tak zkontrolujeme elektronicky 36. byl přijat. Blok 6, kompromisy 16, 21 a 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijatý. Blok 7, kompromisy 14 a 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 44 pro? Proti? Zdrželi se přijat. 46 pro? Proti? Zdrželi se přijat. Blok 8, Kompromisy 18, 19 a 23 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. S kontrolami 53 je zahájeno hlasování. Přijat. 55 pro, proti, zdrželi se, přijat. A následuje závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky o celém tomto stanovisku. Elektronicky, prosím. Thank you very much. That close. So that's Děkuji. Takže 32 hlasů pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Fantastický výsledek. A silně vám doporučuji, abyste si tu zprávu přečetli, pokud se tak ještě neučili, protože pokrývá obrovské e, téma. Já vím, že jste někteří četli. Je to opravdu veliký kus práce. Děkuji mnohokrát. Následuje Evropská společnost gigabitů a 5G. To je zpráva Lopez Isturiz White. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 5, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 9 pro, 9 a 10 dohromady. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijaty. 3 kompromis pro, proti, zdrželi se 13 pro, proti, zdrželi se odpadá. 14 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 4 pro, proti, Kompromis čtyři nevidím socialisty pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis pět pro, proti, zdrželi se. Přijat. 26 a 27, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijaty. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 30 pro, proti. Můžeme to zkontrolovat? Třicítku zkontrolujeme. Přijat. 31 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměvací návrh, ne, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 49 pro, proti, zdrželi se přijat. 50 pro, proti, zkontrolujeme to, zkontrolujeme 50. zamítnout. 52 pro, proti, zdrželi se. Zamítnu stejnou většinou. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Přijat 56 pro, proti. Zkontrolujeme 56 elektronicky. Děkuji. Skončíme hlasování. Přijat. To je 56 tedy. Nyní 57 pro, proti, zdrželi se přijat 58 pro, proti, zdrželi se zamítnout 59 pro, proti, zdrželi se zamítnout 60 pro, proti, zdrželi se zamítnout 62 pro, proti, zdrželi se při 63 pro, proti, zdrželi se přijat. 66 pro, proti, zdrželi se přijat. 68 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 71 pro, proti, zdrželi se přijat. 74 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 77 pro, proti, zdrželi se přijat. 80 pro, proti, zdrželi se přijat. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 82 pro, proti, zdrželi se přijat, 83 pro, proti, zdrželi se zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celkovém návrhu stanoviska elektronicky. 32. 32 ku 3. A dva se zdrželi. Výborně, výborně, děkuji vám. Okay. Many thanks everyone. Should we just take a few minutes break? Všem vám děkuji, uděláme si chviličku pauzičku, než se dáme do dalšího bodu, to je eh, bod 16. Eh, Takže 10.55 budeme pokračovat v jednání.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

Right, ladies and gentlemen, I'm going to start, although I seem to have lost the secretariat. Vypadá to, že jsem přišla o sekretariát. <laughs> I probably can't start without the secretary. A bez nich asi nemůžu začít. But I, can I have anybody from the secretariat here? Mám tu někoho ze sekretariátu. Seženete mi je? Thanks very much. So the next item for the agenda. Další bod na pořadu jednání je eh, smlouva na online prodej zboží a další prodej na dálku Pascal Arimon. Začali jsme dokonce trochu dřív. A já předám Pascalovi slovo, aby nám popsal pozměňovací návrhy. Vicky. Eh, děkuji, milá Vicky. Co může být hezčího než eh, toho, abychom zjednodušili prodej zboží zde na vnitřním trhu v Evropské unii. My se snažíme touto legislativou vytvořit eh, právní rámec, ve kterém by spotřebitel, tedy ten kupující, byl ochráněn. A tak, aby také byl dobře obeznámen se svými právy, Eh, protože eh, spotřebitel samozřejmě se vyzná v tom svém právu, když ta legislativa bude jednoduchá a podle mého názoru ta legislativa bude zjednodušena, když bude stejná, tedy identická ve všech 28 členských státech a to by mělo vést k tomu, že i ti, eh, kteří zatím nemají důvěru, tak aby eh, nakupovali nebo prodávali přes internet, tak aby získali eh, tuto důvěru, aby se pustili tady do toho dobrodružství prodávat zboží na internetu. Eh, tak to by byl tedy ten ideální svět, ale ten eh, skutečný eh, svět se nachází v těch 411 pozměňovacích návrhů, které byly sepsány. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se aktivně zúčastnili této diskuze, nejenom zde ústně, ale také těm, kteří přišli s těmito pozměňovacími návrhy. Eh, já to považuji za velmi eh, konstruktivní a doufám, že eh, my jako parlament na konci tohoto procesu budeme moci se vyjádřit silným hlasem. A myslím si, že to je důležité, protože rada se tím ještě vůbec nezabývala a já si myslím, že by bylo dobré, aby my jako parlament jsme mohli vypracovat opravdu nějaký dobrý dokument, abychom mohli vyslat eh, signál do eh, diskuze s radou, aby eh, tato diskuze byla zahájena, protože rada musí uznat, že všechno, co se tady definuje v digitálním vnitřním trhu, takže to je důležité a že to souvisí s vytvářením digitálního trhu. My nemůžeme jenom prostě teoreticky hovořit, něco tady kázat, ale musíme to také provádět. Proto je velice důležité, aby se Evropský parlament vyslovil jasně a je důležité, že e, byly předloženy tyto pozměňovací návrhy. Je důležité také, abychom e, byli flexibilní a otevření, abychom dospěli k dobrým kompromisům. Já si myslím, že je dobré, abychom eh, našli dobrou rovnováhu mezi ochranou spotřebitele a také mezi nějakým řešením nebo nějakou regulací, která by byla realizovatelná pro toho malého obchodníka. V tom vidím kompromis. Já jsem se eh, vždycky chtěl zasadit za eh, jednoduchá pravidla a takto jsem to eh, stanovil eh, ve svých vlastních pozměňacích návrzích. A protože to je práce zpravodaje, tak já jsem mm, se sešel s mnoha osobami, s podnikateli, tedy s těmi zúčastněnými stranami. A já si myslím, že když bych to schrnul, tak eh, všichni byli stejného názoru, nebo ten hlavní názor spočíval v tom, že je potřeba dosáhnout co nejvyšší možné harmonizace. A že bychom měli, měli eh, dospět k tomu, abychom měli eh, ten dostatečný počet pro zaručení práv spotřebitele, ale tak také eh, hovořil tam spotřebitelé, ale i profesní svazy, kteří žádali, prosím, udělejte to jednoduché. A protože tady máme 35 různých právních eh, situací, které eh, prostě musíme rozpoznat, když obchodujeme na internetu, tak je důležité toto zjednodušit. A to je ta hlavní myšlenka. A to je důležité také, abychom přistupovali konstruktivně k eh, vyjednáváním. Já se těším na eh, první setkání eh, stínových zpravodajů, tak abychom mohli o tom konstruktivně hovořit. A já doufám, že budeme mít proto prostor, aby na konci procesu jsme dospěli k dobrému kompromisu a to není důležité pouze pro tento akt, ale i pro druhé akty, o kterých zde budeme tady hovořit. Je důležité, abychom došli k dobrému výsledku a také pro ty eh, mm, souběžné akty, které od toho nesmí být oddělené, to je co se týče digitálního obsahu například. A eh, kolegyně Thun, o tom bude také eh, hovořit eh, ve své zprávě Thun und Hohenstein. Je důležité, abychom nalezli eh, dobré řešení, aby nám to zjednodušili práci všechny tyto akty by, eh, mělo by se na ně nahlížet jako v balíčku, nesmí být od sebe oddělené. A je důležité, abychom nalezli jednoduché řešení, protože tím zároveň vyřešíme i jiné problémy, které s tím souvisí. Proto ještě jednou vám děkuji za konstruktivní práci a těším se i na další konstruktivní spolupráci. Thank you very much. Děkuji vám. A za SND Rusianu. Děkuji. Za socialisty a demokraty chci poděkovat panu zpravodaji eh, za dosávadní debaty a ochotu naslouchat celému spektru názorů. Máme před sebou obrovskou výzvu. Jak bylo řečeno, rada zatím s tímto návrhem příliš nepokročila a my musíme být velmi kreativní a velmi rozumní pokud eh, by chtěl parlament, eh, šel ve svém návrhu eh, trošku dál. My na jedné straně jsme v souhlase s tím, že harmonizace tam, kde je možná, by měla pokračovat, ale hm, neměla by tady být přehnaná harmonizace. Čili já tady trošku s Pascalem nesouhlasím, je to otázka rovnováhy a my bychom nechtěli právní rámec, který by nebyl jasný a jednoduchý a negarantoval právní jistotu. Na druhou stranu vysoká úroveň ochrany spotřebitele je výchozí bod našeho výboru i smluv. Takže my eh, tady chceme pod, předložit eh, mnoho pozměňovacích návrhů, které ovšem také jedou eh, mnoha směry. Eh, protože my chceme udržet svoji pozici. A de facto eh, nebylo dosud provedené úplně eh, celé zvážení dopadů a je opravdu velký rozdíl mezi návrhem online a jinak. Čili my skutečně jsme pro plnou harmonizaci, eh, což je dáno těmi různými nejistotami, ale to neznamená, že bychom nechtěli být konstruktivní. My tedy eh, budeme s vámi ale každopádně spolupracovat a bude tady mnoho dalších návrhů. Eh, my chceme řešení, které bude fungovat v celé Evropě a na které se může shodnout Rada a všichni ostatní. A proto ovšem je třeba maximálně respektovat různé právní systémy a tradice v členských zemích, přičemž eh, ten výsledek musí být plně evropský, eh, poněvadž tímto způsobem je možno dosáhnout našeho cíle. Děkuji vám a eh, skutečně proběhly velice zajímavé debaty se spotřebiteli, se dodavateli a tak dále. Ali van Buset. Děkuji. Děkuji vám. Na základě toho, co řekli předřečníci a co se týče návrhu, tak eh, já musím říci, že my jsme velmi spokojeni eh, s tím, eh, co předal Pascal Arimont. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů. Eh, především pokud jde o rámec eh, pro oznamování v případě spotřebitele, to si myslím, že je velmi důležité, protože musíme zabránit tomu, aby eh, v případě, že spotřebitel má nějaký vadný výrobek, tak aby ho potom dále používal, než ho vrátí, protože potom to zboží by mělo ještě větší e, závadu, ale jedná se také o ohrožení zdraví spotřebitele. To možná zachází příliš daleko. Já si myslím, že mm, je e, důležité, abychom tady měli nějakou oznamovací lhůtu a to by se tím vyřešilo. Také si myslím, že malé závady by neměly být e, v oblasti působnosti směrnice. Co se týče struktury, tak to je v pořádku a e, potom, co se týče e, dokazovacího břemene, tak to je lepší než e, to, co předložila komise. Dokazovací břemeno, tak vím, že komise inklinuje k tomu, že tam by byla šestiměsíční lhůta, ale já si myslím, že můžeme najít nějakou střední cestu. Já jsem předložila pozměňovací návrhy, tak aby tato lhůta byla prodloužena ze 6 měsíců na rok a to by, bylo, to by byl kompromis mezi tím, co existuje dnes a co navrhuje komise. A potom, co se týče na právních prostředků, tak eh, si myslím, že je to dobré, to, co předkládá pan zpravodaj, ale musíme zohlednit tu situaci, kdy je eh, pouze jenom jedna eh, možnost pro spotřebitele a byla by to velká zátěž pro spotřebitele, protože třeba eh, v případě eh, prodejce eh, by to byla třeba velká zátěž, když on musí zaplatit, vrátit peníze za to zboží, které je vadné ještě než vlastního dostane zpátky. Musíme tedy nalézt nějaké řešení. Je důležité, aby obchodník eh, v případě, že zboží je použité, tak aby eh, tam byla možnost eh, kratší záruční doby. A nemusí to být ale být vždy rok. Kakalas? Oh, thank you. Um, my group has... Naše politická skupina nepředložila mnoho pozměňovacích návrhů. Podporujeme stanovisko je podporujeme také začlenění offline prodejů do abychom se zbavili té eh, té směrnice z roku 1999. Podporujeme ale plnou harmonizaci. Jde nám o to, že máme 28 sad různých pravidel. A, a to je důvod, proč nejsou tak eh, výhodné prodeje eh, online přeshraničně. Měly by tedy být poskytována eh, poslední informace o tom, jak funguje vnitrostátní právo ohledně směrnice 1999 která stane určitou minimální harmonizaci. Co se týče nápravy a jejich harmonizaci, Spotřebitelé někdy žádají, aby se zboží opravilo, ale pokud po jedné opravě ono zboží stále ještě nefunguje, tak by měli podle mého mít právo na ukončení smlouvy. Pokud chceme poskytnout eh, pobídku eh, k delší životní době eh, produktu, tak bychom také měli mm, mm, podněcovat k opravám. Měli bychom mít jasné informace ohledně Ehm, ukončení e, smlouvy, aby to znění nebylo příliš vágní. Také musíme vyjasnit, že e, finanční náhrada e, musí být vyřešena tak, aby nedošlo k nějakému přerušení mezi tím hmotným plněním a finančním. Musíme zajistit, že spotřebitel vždy bude mít eh, kontrakt s prodejcem, nemělo by docházet k nějakým prázdným místům, aby si spotřebitel nemusel snažit zjistit, eh, na koho se vlastně má eh, obracet. Vždy by to měl být prodejce. Pak tu jsou různá období, kde se hovoří o záruce a o mm, obráceném důkazním břemeni. Věděli jsme, že velká většina členských států má šestiměsíční eh, období obráceného břemena a dvouletou eh, zaruční lhůtu. Některé státy eh, podle mého ale kvůli tomu nemají nižší ochranu spotřebitele, podle mého. Ukázalo se, že je tu velice silný důvod ke změně těchto období na základě majoritního chování ehm, spotřebitelů, protože oni si pamatují, že je 6 měsíců to, ehm, to reverzní důkazní břemeno, že platí a dva roky, že platí eh, záruční lhůta. Také si myslím, že bez plné harmonizace tento návrh ztrácí svůj účel. Proto myslím, že bychom na to měli kolegové pracovat tak, abychom dosáhli kompromisu. Děkuji. Denis Dion a ten tu není. Pascal Durán. Marco Zullo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat také zpravodaji. A hned mohu říct, že souhlasíme s jeho přístupem. Podívat se tedy na revizi směrnice o prodeji eh, zboží eh, online a na dálku. Eh, a je to velice ambiciozní cíl. Co se týče detailů této zprávy, je zjevné, že naším cílem je poskytnout jasnou, transparentní normu, která poskytne právní jistotu, tak abychom zvýšili důvěru spotřebitele. A tím, abychom podnítili zájem o prodej online, stejně jako by to byl kamenný obchod. Proto považujeme za nutné mít minimální záruku, záruční dobu dvou let, takto právně stanovnou. Víme, že v některých státech je tato minimální záruční lhůta delší a doufáme, že se nám podaří najít eh, ohledně toho kompromis. Chci také eh, poukázat na eh, malé obchodníky. Drobný obchodník oproti velkému řetězci je velice penalizován. Například pokud obchodník, který prodává um, e, informatické produkty, velké značky, tak velká značka má dva e, roky roční lhuty pro spotřebitele. Ale ve chvíli, kdy se mm, odhalí nějaká chyba, e, v období jeden až dva roky této záruční lhuty, tak ten drobný prodejce musí na sebe vzít eh, celou řadu břemen, aby zajistil finálnímu spotřebiteli, že bude požívat dané ochrany. Tato nevyváženost eh, postoje je pro ně velikým břemenem pro tyto drobné eh, obchodníky. A proto bychom chtěli zajistit, že obchodní zároka pro ducenta vůči um, prodejci bude mít stejnou dobu jako záruční lhůta. Víme, že toto je normalizováno na vnitrostátní úrovni, ale považujeme za nutné, abychom v tomto kontextu na to poukázali. Spravodaj by takto poskytl větší záruku i malým eh, a eh, drobným eh, prodejcům. Takže by tímto způsobem měli i mm, příznivější postavení online. Co se týče zodpovědnosti výrobců eh, uvadného produktu, eh, vždy tedy chceme chránit také eh, drobné prodejce a máme také za to, že zapotřebí stimulovat správný postoj k hierarchii možných náprav či náhrad. Chceme-li totiž podněcovat k oběhovému hospodářství, musíme umožňovat eh, eh, to, že bude eh, mít přednost oprava před náhradou a že to přinese jen schůdnou zátěž a že současně bude i chráněn spotřebitel. Děkuji. Děkuji. Mám ještě pět eh, řečníků. Maria Grappini. Eh, mulțumesc, Vicky. Ehm, vreau și eu să felicit eh, și... Děkuji, Vicky. Také bych ráda poblahopřála. Komplex, după părerea mea. Děkuji, Vicky. Já bych se chtěla vrátit k tomu, co řekla Lucy, protože se jedná o velice komplikovanou zprávu. A když vytváříme novou legislativu, tak musíme se snažit to nekomplikovat. A já jsem nabila dojmu, že cílem... It's not I have it. Can we try again? Can you try, keep speaking? It was working for me. Keep going. I repeat? Yes, keep speaking. Okay. Vreau și felicit raport. Dobře. Já bych chtěla uh, poděkovat eh, paní zpravodajce, slyšíte mě nyní dobře, uh, za předložené návrhy. Já jsem předložila mnoho pozměňovacích návrhů a já jsem o tom hovořila z eh, Lucy eh, která je v naší skupině. Protože podle mého názoru, když přicházíme s novým legislativním návrhem, když přicházíme s novou uh, legislativou, tak neměli bychom to komplikovat. Musíme se snažit chránit spotřebitele, když něco kupují v digitálním světě. A uh, s čím nemohu souhlasit? Za prvé, záruky musí být skutečné a ta lhůta musí být rozumná. Zde se musí e, zpravodajové dohodnou, tak aby to bylo stejné ve všech členských státech. Za druhé, musíme zharmonizovat také e, předpoklad nesouhlasu. Spotřebitel musí mít možnost e, vybrat si možnosti nápravy protože kdo je v situaci nevýhody, je kupující. A proto si myslím, že by měl mít možnost, aby se rozhodl, jaká jsou ta opatření, která on bude moci akceptovat jako nápravu. A v této směrnici eh, musí být eh, stejné podmínky pro všechny. Pokud to nezharmonizujeme, tak na co máme jednotný trh? Protože když na základě toho, kde koupíme zboží, tak kompenzační opatření, záruky, očkodnění se bude lišit, tak na co? To jsou důležité věci. A všechna pozměňovací opatření by se měla obírat tímto směrem. Rovněž eh, bychom to neměli komplikovat malým a středním podnikům. Ta pravidla by měla být jednoduchá, eh, pravidla, která se dobře budou moci ověřovat, aby ta opatření byla jednoduchá, tak abychom dosáhli rovnováhy mezi tím, aby byl spotřebitel chráněn, když nakupuje na internetu, protože jinak nebudeme moci pracovat s internetovým obchodem ani přes hranice. A myslím si, že je potřeba dojít ke konzenzu. Ja, danke schön. Eh, děkuji vám. Eh, děkuji, Paskale, také za výbornou spolupráci. Eh, my jsme spolu pracovali na otázce smluvních práv a my jsme se snažili, aby nedocházelo k žádnému překrývání, pokud je o oba právní texty a také, kde platí stejná pravidla tam, kde by mělo, eh, mm, kde by to tedy mělo se překrývat, tak aby platila stejná pravidla eh, v případě smluvních eh, práv u digitálního obsahu a u ochrany spotřebitele. To jsou určitě dobré věci a jsme na dobré cestě. Kde máme ale odlišné názory, tak to je otázka stupně harmonizace a stupně ochrany spotřebitele. Prostě to, co je s tím spojeno zde bych chtěla říct si velmi jasně, já nemám nic eh, proti tomu, abychom zvyšovali harmonizaci. Naopak, já to vítám, ale nesmí to být na úkor ochrany spotřebitele v členských státech. A proto to jsme vždycky eh, říkali v naší frakci. Vy zde navrhujete, že eh, kolegyně, že bychom se měli vrátit na zároční dobu, která by trvala rok ale musíme se podívat na to, že my jsme se dohodli na dvouleté lhůtě a tím pádem by došlo ke zhoršení situace ve členských státech a s tím eh, sociální eh, demokraté nesouhlasili. To není to tež. Já jsem hovořila o e, břemene důka, břemeni důkazním, čili tam bychom měli zůstat ty dva roky. Čili já si myslím, že já to z těch šesti měsíců chci prodloužit na jeden rok. Dobře, tak, tak eh, jsem to špatně pochopila, tak to vám děkuji za vysvětlení, protože jinak to by byla katastrofa. Návrh eh, komise a také to, co navrhuje Pascal, protože tady by šlo o zhoršení eh, práv v několika členských státech a tím pádem to bych nemohla akceptovat. Abych uvedla příklady. Ve Francii a v Belgii například máme zvláštní pravidla v případě množství odvětví, eh, v případě závad a eh, toto by bylo důležité v případě i jiných států, eh, protože v případě, že jde o závady, tak by bylo určitě dobré, kdybychom to mohli zachovat v těchto státech. A nebo ve Francii neexistuje rozdíl mezi zárukou a mezi promlčením a tady si zde na to musíme také dát pozor, tak aby se nepochyboval um, tady o těchto věcech a potom v anglickém právu eh, tady eh, zase je otázka eh, možnosti nápravných opatření a je důležité, jak řekla Maria, že musíme i mít tady možnost, aby se vrátily peníze v případě závady a pak jsou tady ještě další příklady, které bych mohla uvést. A ukazuje se, že Mm, pokud budeme pokračovat tímto směrem, tak budeme spochybňovat práva spotřebitelů. Musíme se eh, rozhodnout. Eh, chceme mít harmonizaci? Ano, ale potom musíme dát zapracovat eh, tady to, co je v těchto členských státech. Musíme se podívat, jak je to s právem ochrany spotřebitele a postupovat krok po kroku. A potom další věc, ta ta je pro mě rovněž důležitá pozměňovací návrh, ty návrhy, které já jsem předložila, a to, že musíme být eh, inovativní, ale inovace eh, by se měla týkat také pravidel. A proto by bylo dobré, aby to, eh, co je v té studii, kterou jsme zapracovali, abychom se na to pozorněji podívali a abychom měli Eh, také nějakou regulaci, eh, která by eh, vyřešila otázku té celkové harmonizace. Thank you so much, Vicky. Um... Děkuji, Vicky. Děkuji také za možnost vyslovit se k tady k tomu. Myslím, že Pascalové návrhy jsou velmi vyvážené, konstruktivní a otevřené, ale především velmi evropské. Problém, kterému čelíme, není eh, o vysoké úrovni eh, ochrany spotřebitelů. O tom se tady nedebatuje. Otázka je, eh, jak umožnit všem evropským občanům, aby měli stejné, stejnou nabídku produktů a služeb. Já musím říct, že v Německu s tím problém nemám, čili to není německý problém. To je problém všech východoevropských zemí. Eh, oni ty si stěžují a eh, správně, eh, že jsou odříznuty od řady produktů a nabídek. A proto já opravdu vítám ten návrh, abychom byli velmi konstruktivní, ale v tomto smyslu by mě zajímalo, jaký návrh to je. Evropští občané na východě Evropy eh, nějak eh, nemají přínos z vaší úrovně eh, ochrany spotřebitelů. Tady jde o nabídku těch produktů a služeb. Neexistuje zázračné řešení a já si myslím, že Baskalův návrh abychom tedy eh, ten, eh, to důkazní břemeno eh, prodloužili na jeden rok, de facto to znamená, že by museli výrobci tedy poskytovat informace, které zlepší úroveň ochrany a to by potom znamenalo, že ta vysoká úroveň nabídky, která je na západě, by se dostala také na východ. A to vlastně je téma, které je tady od eh, prvního desetiletí tohoto století. Ty argumenty eh, jsou nejasné, ale eh, dobře, nám jde nejenom tedy o, řekněme, v tom či onom státě nějaké zlepšení situace, jde nám o evropskou úroveň, o evropský rozměr. Ta ochrana jde pro některé vysoko, možná moc vysoko, pro některé je to oslabení, ale eh, v konečném výsledku všichni na tom vyděláme. A mě by skutečně zajímalo, eh, ti, kteří jsou proti Paskrově návrhu, eh, jak si to tedy představují, jak by to mělo být, s přičemž není to plná harmonizace. Ano, jsme konstruktivní. Eh, jde nám o výsledky a vlastně už 15 let tady ty výsledky nejsou. Já myslím, že kdybychom se přesto mohli přenést, tak to bude lepší ten ve výsledku. Eh, děkuji. Já mohu maximálně poděkovat Paskalovi za eh, odvednou práci a angažmá. Jeho přístup je velmi praktický, velmi rozumný a e, proveditelný, myslím, že zůstává tedy v rámci realizovatelného. E, na začátku hovořil o důvěře a k tomu bych se chtěla vrátit. E, spotřebitelé nebudou mít prospěch ze společného trhu, pokud podniky si nemohu být jistý, že prodávat eh, na trhu s 500 miliony spotřebiteli je pro ně dobré a že takto mohou mít prospěch z celého tohoto trhu. A v tom spočívá možnost eh, zlepšit situaci spotřebitelů. Eh, my tady nic nezatemňujeme Budeme hovořit o spotřebitelské legislativě a ochraně spotřebitelů. A to znamená, ale e, bohužel v praxi, že omezujeme přístup spotřebitelů k různému, různým druhům zboží. V podstatě nám jde o to, aby ten svět spotřebitelů a nabízejících aby byl sjednocen, protože oni se navzájem potřebují a je dobré, aby to takto vzniklo na celém společném trhu v celé Evropě. Děkuji, jinak to nebude fungovat. So, Haskala. Haskala jsem předložil devět pozměvacích návrhů a chci se vrátit k té minimální či maximální harmonizaci. My se snažíme usnadnit eh, spotřebitelům nákup online. A v našem členském státě, kde máme jednu z nejvyšších úrovní elektronického obchodu, jsou lidé velice spokojení s obchodováním online. A také máme krátkodobé právo vrátit zboží, což lidé měli v, v kamenných obchodech a teď ho mají online. A pokud e, toto krátkodobé právo zrušíme, tak si nebudu kupovat věci online, půjdu do kamenného obchodu, kde to právo mám. To je riziko, o kterém se hovoří. A proto si myslím, že je důležité, aby země, které mají takovéto tradiční metody, měly právo si je uchovat. A nemyslím si, že by to bránilo vyřešení jiných otázek, o kterých hovoří Andreas. Ale opravdu si myslím, že důležité je eh, zachovat taková opatření, jako je e, tradice, kterou, která platila a eh, spotřebitelé jsou na ní zvyklí. Další pozměňovací návrh se týká délky života, životnosti produktů, když řekneme, že po dvou letech už nemůžete Eh, vrátit produkt, protože to je proti všemu co už jsme říkali včera, protože my potřebujeme mít delší životnost produktu, mm, než jsou ty dva roky. Potřebujeme tedy trochu více flexibility ohledně těch dvou let. To jsou tedy některé pozměňovací návrhy, které eh, podávám já. Lucy, jenom stručně a pak předáme slovo zpátky. Ano. Andreas hovořil přímo eh, ke mně a já děkuji za to, že se můžu opětovně vyjádřit. Já si myslím, že v tom návrhu od Paskala eh, je mnoho vítaných eh, aspektů. Například otázka skrytých vád což podle mého byla věc, která zásadně chyběla dříve v legislativě. Ale měli bychom se ještě k tomu vrátit, abychom našli řešení, které bude funkční pro všechny členské státy. Musíme mít na paměti eh, realitu. V některých členských státech i v Německu spotřebitelé nevědí pokaždé, jaká jsou jejich práva. A je velice obtížné prosazovat práva, pokud je občané neznají. A proto um, tu máme takovéto, takovéto znění ohledně eh, kolektivního očkodnění a podobně. E, prosazování spotřebitelských práv, kolektivní očkodnění a tak dále, o kterém hovoří komise, tak um, to je věc, která vyžaduje ještě dlouhou cestu. E, Vzhledem k tomu, že se natolik rozšiřuje eh, pole působnosti, musíme eh, to všechno zvažovat, protože se jedná o prodej online, který může probíhat tedy přeshraničně. A pro rozšíření eh, působnosti této směrnice to je velice, velice velké téma. My nechceme být proti, chceme se účastnit dalšího jednání o tom, jak najít vhodné řešení. Pascal, prosím. Děkuji vám, eh, milá Vicky, děkuji vám eh, všem za konstruktivní diskuzi i dnes. Když se vrátím k tomu, co řekla Kaja Kalas, ohledně toho, že v těch eh, důležitých aspektech se vynasnažíme, aby to byla maximální harmonizace, a nebo ne. A necháme prostě tu směrnici 29 jako doposud. A to eh, bude mít eh, dopady na digitální trh a to, že v budoucnosti budeme muset žít s těmi různými právními situacemi v jednotlivých členských státech a eh, tady potom je otázka toho, že obchodníci využijí toho, že prostě existuje monopol, eh, Amazon, Zalando, Google, ti prostě rozhodují o trhu. Jestliže to je to, co chcete pro spotřebitele, tak to necháme, jak to je ale pokud chceme, aby vznikla eh, konkurence, aby ti malí obchodníci se mohli zúčastnit eh, digitálního obchodu, tak se musíme podívat na důležité aspekty eh, tohoto návrhu a tyto aspekty zharmonizovat, tedy aby byly rovné podmínky pro všechny, aby všichni účastníci mohli být součástí, aby existovala důvěra aby se všichni mohli zúčastnit tady tohoto trhu. A budeme-li to mít, tak budeme mít mnohem větší nabídku a ta nebude pocházet ani nebude rozhodovat jenom o tom eh, pár monopolů. Je důležité, abychom také posoudili, která práva spotřebitele máme zharmonizovat. Já jsem přesvědčen u některých práv spotřebitele, že je nemusíme harmonizovat, že to přenecháme členským státům, třeba otázka Belgie a e, Francie. E, každý členský stát eh, si to může rozhodnout. To se týká také otázka eh, promlčení, to my rovněž neregulujeme, to si může každý členský stát jak chce a doka, dokonce si doka, do, eh, dokážu představit u práva na odmítnutí, takže každý členský stát si to rozhodne jak chce a že v obchodním eh, modelu prodejce je eh, právo na odmítnutí, což je měsíc až dva měsíce. A že mm, to by neporušilo ten trh, eh, kdyby tu dobu na odmítnutí jsme nechali na členských státech. Ale co mě poněkud překvapilo, u kolegů socialistů, že na jedné straně žádáte, aby neexistovala žádná eh, právní eh, hierarchie, eh, tak abychom nenutili prodejce, aby si museli vzít zpátky ten vadný výrobek a opravit ho a dát to zpátky do oběhu, ale pak se tady hovoří o další věci, která se s tím překrývá. Já si myslím, že to je otázka práva tu smlouvu ukončit a otázka toho, lifespan musí být eh, v souladu. Eh, potom další věc, eh, abychom byli schopni kompromisu, ale souhlasím s názorem mého koordinátora, že tady jde o to, aby na konci procesu jsme si řekli, eh, chceme eh, trh, který bude zharmonizován v těch důležitých věcech a tam asi některé členské státy přijdou o některé malé právo, ale na druhé straně eh, to velké mm, mnoho dalších práv zase si zachovají a tam si myslím, že na tom získá spotřebitel. A já si myslím, že na konci tohoto procesu to bude pozitivní pro práva spotřebitelů. Commission quickly. Thank you very much. Pascal, musíme dát slovo komise. Eh, děkuji stručně. Především eh, rozšíření eh, rozsahu platnosti. Tady několik poslanců již zmínilo, pan Arimo v této výboru a paní Hautala toto chtěli rozšířit také na prodej offline. My chceme parlamentu pomoci, jak nejvíce budeme moci. My už jsme eh, dokonce se setkali s těmi, kteří budou vypracovávat posouzení dopadu. My podporujeme tedy tuto práci na posouzení dopadu. A druhý bod je vysoce politický a paní Gebhardt to v jedné větě krásně zhrnula. V podstatě jsou zde dva propojené body. Jeden je eh, Eh, úroveň eh, ochrany spotřebitele, druhá je úroveň harmonizace plná nebo ne. Eh, ty jsou skutečně velmi těsně propojené. Obecně bych tomu řekl toto. Tento návrh má dva přínosy pro Evropu jako celek. Za prvé dosahuje plné harmonizace a za druhé pomáhá, tedy pomáhá prodávat po celé Evropské unie a výrazně se zlepšuje ochrana spotřebitelů eh, oproti směrnici z roku 99. Pokud necháme úroveň spotřebitelské ochrany na členských zemích, pak oni to budou moci zvýšit a také mnoho členských zemí šlo dále než směrnice 99. To znamená, že vlastně tu směrnici nebudeme potřebovat pro toto, ale my potřebujeme pro zvýšení ochrany spotřebitelů v těch českých zemích, kde ta úroveň je dána přímo tou směrnicí, ale nejde nad to. Čili to jsou ty dva přínosy. Eh, jak toho dosáhnout? A to bude opravdu těžká otázka. Eh, myslím, že to, co my bychom měli udělat, a já tedy eh, prostě uvedu příklad musíme eh, se oprostit od toho dilematu, že zde máme dvě extrémní řešení, na kterých se neshodneme. Čili musíme najít střední cestu. V radě eh, se zcela vážně pracuje na tom obecném přístupu, o to tedy usiluje malské předsednictví, aby to bylo do června hotovo, aby se tedy našel kompromis. Přístup toho kompromisu je následující. Čili ne, že bychom měli mít buď to hierarchii a nebo eh, svobodnou volbu a nic eh, kromě toho, ale eh, tady jde o zbližování obou přístupů. A e, někteří to tady řekli. Jde o to, aby o možnost vypovězení nějakého stavu rychle. E, a tady jsou eh, dvě cesty. A sice za prvé můžeme říci, že spotřebitel, pokud eh, si nechá něco opravit a ta závada se vrátí a může to být tedy buď to stejná závada nebo nějaká jiná, pak můžete přímo ho vrátit. A druhý přístup je takový, že v určitých okolnostech, které tedy eh, pro spotřebitele může být eh, jaksi obtížné eh, jít tou cestou opravy a náhradního výrobka tak, protože je to otázka ztracené důvěry. Čili jestliže spotřebitel ztratí důvěru prodejce může prostě vypojit vztah. Čili my eh, můžeme najít kompromis mezi těmito dvěma extrémy a rádi na tom s vámi budeme spolupracovat. Ano, děkuji. Takže konec konců jsme eh, výbor pro společný trh a ochranu spotřebitelů. Tak a teď už máme trošku spoždění, ale eh, myslím, že to bylo užitečné. Přejdeme k dalšímu bodu což není, nejsou ty francízy, to jsme odložili. Je to návrh nařízení o geoblockingu. Budeme se dnes eh, bavit o kompromisních pozměňovacích návrzích Já dávám slovo paní zpravodajce. Eh, eh, Děkuji vám všem za vaše pozměňovací návrhy. Děkuji také za velice plodnou a zajímavou výměnu názorů se stínovými zpravodaji. A se stínovými zpravodaji jsme diskutovali o prvním návrhu, nebo spíše o první části kompromisních návrhů, e, které pokryvají většinu textu a všechna ta témata, o kterých jsme nejvíce diskutovali, jako příslušné právo a obsah copyrightu, takže nyní bych ráda nastínila hlavní směry kompromisů, které vzešly z našich konverzací jak na výboru, tak při zasedání nebo schůzce jinými zpravodajů. Působnost se omezuje na eh, podniky ke spotřebiteli, abychom to příliš nekomplikovali při prosazování vztah se směrnicí o službách je vyjasněn více, že toto nařízení neomezuje článek 20 směrnice o službách. Jen poskytuje dodatečný nástroj, aby se předešlo neoprávněné diskriminaci spotřebitelů. Ve spolupráci s právní službou jsme přišli se zněním, které vyjasní vztah se směrnicí, o které teď hovoříme, 1999-44, o e, prodejních e, smlouvách, smlouvách o prodeji. Tedy e, v souvislosti se směrnicí o e, právech spotřebitele. Bere to v úvahu rozhodnutí soudního dvora z nedávné doby, ale nemění žádným způsobem ty dvě směrnice – a to bych chtěla zdůraznit. Tyto směrnice se nemění, jenom tento text bere v úvahu nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora. Máme širokou dohodu, že blokování a při, při eh, limitování hm, přístupu ke stránkám na základě eh, dočasné lokace je, by mělo být zakázáno. Na tom se obecně shodneme. Hlavní spornou věcí je ještě zda. V případě reroutingu eh, musí být povinný eh, souhlas. Ale to není moje oblíbená varianta. Ehm, já bych chtěla, aby vysvětlení obchodníka k tomu bylo dostatečné, ale protože hledáme eh, kompromis, tak v tomto duchu, což, si, což doufám, že usnadní naši práci, i na jiných částech textu jsem se rozhodla, že podpořím návrh, který se předložili mnozí, a to, že to bude explicitní souhlas s reroutingem, který bude mandatorní, bude tedy povinný. Nicméně eh, by měl být poskytnut spotřebitelem pouze jednou, aby se neobjevovaly takové ty pop-upy, které budou žádat spotřebitele, aby to učinil znovu a znovu. Eh, potom eh, článek 9 revize. Tam žádáme hlubokou analýzu následujících sektorů audiovizuálního, finančního, dopravního, elektronické komunikace a zdravotních služeb. Já vím, že pro některé je to příliš. Pro jiné to zase není dost ambiciozní, je to pro ně příliš málo, protože by si přáli, někteří byste si přáli, aby audiovizuální a dopravní sektory byly v, už teď v rozsahu této zprávy. Ale myslím, že když se nám podaří přijmout tento kompromis a shodnout se, že počkáme pár let, na hlubší analýzu od komise a když se shodneme, že nebudeme možná příliš eh, mm, předčasně konat některá rozhodnutí, že nám to pomůže. Ohledně eh, obsahu chráněného autorským právem. Tam je drobný krůček vpřed a já podporuji pozněvací návrhy od mnoha kolegů včetně neaudiovizuálního obsahu článku 4, eh, za předpokladu, že obchodník má právo pro daná relevantní území. Prodiskutovávali jsme to několikrát, i zde na IMKU a se stínovými zpravodaji. A jsem velice ráda, že ty diskuse, které byly vedeny v Jury, protože ti mají s námi v tom sdílené kompetence, se ubírají stejným směrem jako v našem výboru. A věřím tedy, že budeme mít většinu pro to začlenění neaudiovizuálního obsahu chráněného autorskými právy. Došlo ještě k několika nedorozumění, eh, když jsme posledně diskutovali v IMCO my nechceme interferovat se stávajícími pravidly autorských práv. Jenom říkáme, že pro digitální obsah, nikoli audiovizuální, je nedostatek licence nebo e, duševních práv je platným důvodem ke geoblokáži. Takže se zabýváme e, geoblokováním tam, kde se to nevztahuje k autorským právům. Co se týče eh, Římu 1 a eh, eh, dalších. Já, jsem, já vám chci říci, že nějak neporušujeme Řím 1, navíc obchodníci budou mít mnohem větší jasnost ohledně vztahu se spotřebiteli, když budou mít v úmyslu jim prodávat Eh, obsah, no, tady pro Paskala. Článek 8a byl posílen ustanovením, které naprosto jasně stanoví, že pokud pod, prodavač, prodávající nebude eh, eh, nebude buď poskytovat dané prohlášení, nebo jeho prohlášení se bude lišit od jeho Eh, chování, eh, tak eh, tím se chrání práva spotřebitele. A to takovým způsobem, aby z toho měly prospěch obě dvě strany. Není, nejde o to, abychom stavěli obchodníky proti spotřebitelům nebo naopak. A doufám, že se shodneme na tomto kompromisu. Také chci podpořit myšlenku hluboké analýzy aplikace ustanovení Římu 1 E, jako součást e, přeskumu, tak jak se to navrhuje v některých pozměňovacích návrzích. A to jsou hlavní body, o kterých jsem chtěla hovořit a jsem přesvědčena, že se nám co nejdříve podaří dosáhnout kompromisu a konečného znění. Děkuji. Já teď nevím, jestli to je dost místa pro e, návštěvníka asistenty tady vzadu a, a a oni nemají naši asistenti prostor si mm, psát poznámky. Podívejte se, že tu jsou volná místa například v sekretariátu nebo tady pro, v té sekci vyhražené pro sekretariát. Můžete tedy mm, případně eh, si přesednout v Rosie. Pokud si chcete sednout vy mm, tam vzadu, Eh, psacím stolům zde vepředu, tak můžete. Za socialisty Nikola Dante, místo Virginie Rozie, dobře. Já jsem chtěl přečíst to, co mi eh, předala Virginie. Ona se omlouvá za svou nepřítomnost ohledně geoblokáže a děkuje zpravodajce za hm, návrhy hm, kompromisů doufá, že se jí podaří docházet k vyváženým řešením, nehledě na to, že některé návrhy stále ještě jsou problematické. Především Virginie oceňuje rozhodnutí, že se omezí působnost nařízení na vztahy B, C, neboli tedy e, obchodník e, ke spotřebiteli a také e, právní dosah a klíčové prvky, že se vyjasní ohledně nediskriminace eh, dočasné, eh, dočasného pobytu eh, spotřebitele na jiném území. Já se omlouvám, Nikolo, já to mám teď skutečně problém. Já skutečně neslyším anglické tlumočení. Možná je to tím, že byste mohli uh, si sednout blíž k mikrofonu. Uh, v anglické kabině nebo technikové by vám mohli pomoci. Děkuji. Chci tedy zdůraznit, že ten princip teritoriality v mnoha kulturních sektorech má být chráněn. Teritorialita je zásadní a je ehm, klíčovým prvkem pro autory, aby mohli zhodnotit správným způsobem svá díla. Proto je důležité, aby v působnosti nařízení ne, eh, ne, mm, nebyly takto začleněny ty um, um, produkty, které jsou chráněny autorským právem. Specifický charakter kulturních děl které se šíří na základě specifických kulturních modelů, musí být takto patřičně zváženy. My současně také diskutujeme o návrhu přeskumu eh, směrnice o eh, duševních, duševním vlastnictví a autorských právech a proto bychom se neměli vyjadřovat o aspektech, které se budou probírat jinde. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější eh, ro- prodloužit tu zprávu o mm, dopadu na pět let. Návrhy kompromisu, které mají číslo 331, je zapotřebí ještě prodiskutovat, protože hovoří o tom, že platné právo je to, které vychází z prostředí nebo z území eh, podnikatele. Zatímco eh, Řím 1 a další eh, právní texty Eh, nejsou takto striktní. A eh, proto by toto nařízení nemělo stát proti těmto eh, legislativním prvkům. Měli bychom především chránit tu slabší stranu kontraktu neboli spotřebitele. A nakonec, co se týče kompromisního návrhu 28, mám za to, že interpretace právních záruk, jak jsou stanoveny směrnicí 44 z roku 99 a 83 2011, musí zvažovat současnou diskuzi o normách týkající se prodeje e, produktů a e, digitálního obsahu. A musíme tedy brát v úvahu i ty právní normy, které se v současné době Eh, prodiskutovali, aby se neomezila práva spotřebitelů. Annelien von Boyset. Dankjewel, Vicky. Um... Ehm, děkuji, děkuji, Vicky. Já si myslím, že už tady bylo řečeno, že eh, pokud jde o zeměpisné blokování, tak už tomu bylo několik technických a politických zasedání a z toho vyplynulo, že to není vůbec jednoduché téma a že je tady několik citlivých záležitostí. Proto o tom musíme dále hovořit. Obecně můžeme říci, že souhlasíme s kompromisy, které Eh, eh, předložila eh, paní zpravodajka a také za to děkujeme. Co se týče oblasti působnosti, co se týče B2C, tak si můžeme souhlasit s tím průřezovým přístupem, protože jde o to, aby jsme se zacílili na spotřebitele. To za prvé. Je důležité také, abychom vytvořili e, právní jistotu, abychom zabránili zneužívání. Musíme vždy mít e, na zřeteli, že lidé neprodávají přes internet, protože nevědí, co e, platí a to by nebylo dobré ani pro spotřebitele. A prostě potom další citlivá věc, pokud je o oblast působnosti, o tom už jsem hovořila několikrát. Bylo řečeno, že já nesouhlasím s tím, aby oblast působnosti eh, byla rozšířena eh, na autorská práva. Ale já už jsem řekla, jak je to s tím omezením na audiovizuální oblast a ta práva, která už jsme získala. A proto pro dobro kompromisu jsme pro tento přístup. A byli by jsme ochotni rozšířit oblast působnosti na neaudiovizuální obsah. ale byli bychom rádi, aby audiovizuální oblast byla vyňata z oblasti působnosti, protože my si myslíme, že audiovizuální obsah by neměl být v oblasti působnosti směrnice. Bylo řečeno, že toto odvětví se zakládá na specifických eh, základech. Otázka teritoriality a myslím si, že není eh, vhodné, abychom to nějak měnili. A e, závěrem ještě další věc. Já to dobře nechápu, proč bychom zde měli výslovně měli tady mít e, výslovný souhlas a potom otázka toho e, pop-upu, který na to klikne, musí kliknout, než uvidí samotný obsah. To vede eh, samozřejmě ke zmatení, když tam máme všechny ty pop-upy. Ale pro všechny zúčastněné to také není dobré, protože pro ně se tím pádem zmenší šance, že uh, uživatel si potom tu webovou stránku prohlídne. Je důležité, abychom spotřebitele informovali o tom, že uh, bude uh, Eh, převeden na jinou webovou stránku, aniž by k tomu musel dávat eh, eh, souhlas. A potom otázka pop-upů, to už je v směrnici o e-privacy, abychom zabránili tomu, aby se to ještě všechno zkomplikovalo. Myslím si, že bychom se postarat o to, aby ty jednotlivé legislativy se navzájem doplňovaly. Dítě Šarancová. Děkuji, paní eh, předsedající. Eh, v této chvíli pouze první reakce. Myslím, že eh, to nebude nic nového, co by Roža ještě nebyla slyšela. Za prvé, my nevíme, proč tady chceme nevyloučit z tohoto B2B, kde tedy tím spotřebitelem je prostě firma. Proto nemůžeme podpořit kompromis jedna. A já chci tedy říci, že B2B je řízeno, upraveno eh, směrnicí o službách, eh, kterou má toto nařízení doplňovat, takže já opravdu nechápu, proč toto rozhodnutí. Co se týče kompromisu 2, eh, tady bychom rádi viděli, kdyby byl zapracován náš podmínací náhled 245. A opět eh, nemůžeme přijmout to, že eh, ten dosah je omezen. Chtěli bychom audiovizuální služby a dopravu, eh, aby také byly zahrnuty. Není, není důvod s tím otálet. My samozřejmě chceme, aby z toho byl tedy separate vote alespoň dobře, ale mm, přesto bychom měli upravit ten kompromis. My jsme podpořili v principu kompromis 4. Opět eh, bude třeba ovšem eh, toto upravit eh, v světle kompromisu 3. kompromisu 6 myslím, že by tam měl být pojem supplement, nikoli komplement v článku 20, poněvadž toto je opravdu doplněním nikoli vysvětlením směrnice o službách. Kompromis 7, tady bude třeba vědět, jaký vliv v praxi bude mít tento odstavec, poněvadž nechceme, aby vznikla nějaká mezera v zákoně. Kompromis 8, eh, tady je konverzace, která už probíhá a eh, já bych skutečně chtěl, aby tam bylo eh, tam, kde je justified discrimination, to slovo unjustified podle mě není nutné. Také nepodpoříme kompromisy 10, 11 a 13, poněvadž je to v souladu s naším posledním kompromisem 3. Eh, také jsme pro komponent 14 a, a, a D eh, vítá 17 a 19 tyto kompromisy a také vítáme změnu postoje zpravodaje Eh, také kompromisy 31 a 34. U 31 tu zatím nemůžeme podpořit, ale ALDE eh, myslím, že eh, ten legal fiction v článku 4 je asi to nejlepší a nejjednodušší pro všechny strany. Je tady možnost jak si pochybovat o úmyslu, ale přesto má více práv pro spotřebitele. K ostatním kompromisům zatím nemáme postoj. Čili eh, myslím, že v některých oblastech jdeme správným směrem, ale je třeba ještě vykonat mnohé. Já myslím si, že z naší strany je eh, hlavním eh, signálem to, že nechceme ochránit segmentaci trhu, která prospívá velkým firmám a e, nechceme být ani třeba proti ochraně spotřebitelů aerolinek, čili toto je, co jsme chtěli tady vyjádřit, to je náš signál. Děkuji, Denis Dio. Děkuji. Já jsem e, velmi vděčný e, tedy zpravodajce, poněvadž je tam mnoho podpořitelných kompromisů. A e, máme tady řadu fundamentálních věcí, které, o kterých někteří hovořili. E, také tedy to B2B, e, opět nevím, proč je to vyloučeno. Způsobnosti je to poněkud zvláštní, poněvadž víme, že zejména větší maloobchodníci chtějí, aby to tam bylo já se normálně stavím na stranu malých středních podniků, ale myslím si, že eh, tentokrát je tady opravdu velký zájem větších firm, aby eh, to zde bylo zahrnuto. A opravdu nevidím eh, žádný velký důvod, proč by tomu tak být nemělo. Čili budu za to bojovat. Ehm, samozřejmě, že určitá flexibilita z naší strany tady je. Pokud se týče směrnice o službách a tohoto nařízení, mě stále mm, máte jedna věc. Ten hlavní článek říká, že e, toto nařízení doplňuje směrnici o službách. Na druhé straně máme kompromis 1a, kde v případě, v případě střetu bude platit toto nařízení. Či to, já myslím, že ty dva e, články jsou poněkud v konfliktu. Pokud se týče copyrightu, přetrvává problém eh, různých cen v různých členských zemích, eh, poněvadž eh, copyright je oceněn různě. Dále je tady otázka zejména pro malé kreativce, kteří se obávají, že to může vyznít jejich neprospěch. Čili já myslím, že na stínových zpravdajích eh, to bude muset rozebrat dál. Dále 221, pane 22i, 22e. Toto je o vodě, plynu, elektřině. Ano, voda e, skutečně ta je určitá Eh, malá, malé množství eh, takové eh, plynové, třeba lahve, tak vím, ale třeba balení elektřiny, to jsem ještě nikdy nekoupil, takže to mě zajímalo, o čem to vlastně je. Další věc, kterou bychom měli projektovat mezi stínový zpravodaji, je ta mezera. Když tedy máme článek 3, ne, recitál se článek 3, pozměňovací návrh 22 zpravodajky, eh, která souhlasí s textem komise v tom smyslu, že je možné eh, eh, řídit činnosti v, členských, v jiných členských zemích vůči různým skupinám spotřebitelů, jakožto výjimka. Já si myslím, že toto je eh, mezera, kterou bude možno použít proti spotřebitelům. Ten, ten dodavatel bude si říct, mě eh, jde o tuto činnost, která je určena pouze pro ty a ty členské země. Mě by zajímalo, jak eh, je to právně slučitelné s nediskriminací podle národnosti nebo místa bydliště. Čili Eh, tak nějak to je. Eh, jinak s většinou pozměňovacích návrhů těch kompromisů tady souhlasím. Takže doufám, že pokročíme kus vpřed. Děkuji, Julia Reda. Děkuji, především se také poděkovat eh, zpravodajce za tento návrh. Zatím mm, je to jen předběžný návrh, proto se tedy budu soustředit na klíčové priority copyright obsahu. Především musím zdůraznit, že není možné vyřešit geoblokování eh, obsahu s autorským právy, které nejsou způsobeny copyrightovým právem. Eh, tímto způsobem to, co navrhuje zpravodajka, znamená aby copyrightovaný obsah tam byl, eh, dokud se nevztahuje nebo dokud neporušuje přímo eh, k právu, eh, k autorským právům a jejich právní úpravě. Tak to nejde pojmout. Co se týče toho návrhu, že když začleníme obsah, který podléhá copyrightu, takže snížíme možnosti pro zamezení diskriminace. Ano, ale o to přesně jde když budeme jen věřit, že obchodníci nebudou nikoho diskriminovat a že ty rozdíly, které aplikují, jsou jen za dobrým účelem a nikoli za zvýšením zisku, tak nepotřebujeme vůbec nic upravovat, protože o to právě jde, že my chceme pod, podpořit nediskriminační opatření, chceme umožnit přístup k obsahu. KR ukazuje určitou flexibilitu a my budeme muset najít nějaké praktické řešení. Podle mne Začlenění obsahu z copyrightem by mělo být eh, jen omezeno na případek, kde je licence. Nevím, proč bychom měli mít jiné zacházení s audiovizuálním, neaudiovizuálním sektorem, protože nemáme žádnou sektorovou legislativu, která by eh, eh, takto umožňovala diskriminaci. Bohužel ani stávající směrnice o audiovizuálním obsahu ani ta stávající reforma neobsahuje nediskriminační klauzule, takže tady myslím, že skutečně je problém. Za druhé, pro nás je také velice důležité i s ohledem na text od rady, článek 6 o pasivních prodejích. Tady vidíme veliký problém. Rada ve svém prvním návrhu článku 6 v podstatě vytvořila prázdné místo, ve stávajících eh, zákonech hospodářské soutěži a na to si musíme dávat eh, opravdu pozor. A to znění článku 6 od zpravodajky by umožnilo, aby se takovéto prázdné místo v legislativě nevytvořilo. My musíme být tvrdí směrem k radě, aby nevznikla situace, že už stávající um, právo hospodářské soutěže uh, bude podkopáno jen ve prospěch eh, určitého segmentu průmyslu. Takže my chceme přinést další prospěch pro eh, spotřebitele, chceme zlepšit situaci touto legislativou, ale nechceme vytvořit další mezery, které by mohli obchodníci využít. Ještě někdo se hlásí o slovo? Marko, Marko Zullo? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Eh, také eh, zpravodajce. Když hovoříme o geoblokování, jedná se o, o několik různých témat. Někde už jsme našli dobrý kompromis. Eh, je jasné, že když je uživatel, chce si půjčit auto ve Španělsku a jet do Itálie, tak chce mít přístup ke španělské webové stránce, kde možná najde levnější ceny ale tam, kde se ještě neschodneme, jsou obsahy, které se vztahují právě k autorskému právu. Uvedu jednoduchý příklad, protože bychom si mohli vytvořit představu, že chráníme spotřebitele, přitom bychom mu uvedli nevýhodné pozice. Když chci poslouchat eh, anglickou hudbu, můžu si koupit online katalog, například na Spotify. A pokud tam nemám žádné omezení, tak si koupím katalog v zemi, která mi poskytuje nevýhodnější cenu. A to z, z pohledu spotřebitele je výhodné. Ale jak to vypadá z druhé strany? V krátké době ty společnosti, které mají práva, jsou držiteli práv, aby vydělali, mohou navýšit ceny za licence a tedy eh, eh, mm, za ten, za eh, ten pronájem nebo přístup, protože tím by se stalo, že se zvýší cena a možná se i sníží nabídka. Pozor tedy na otázku autorského práva. Měli bychom je probírat eh, v napatřičných eh, místech, ale eh, nezabývat se tím teď. Pak další věc je otázka drobných prodejců. Zcela správně jsme poskytli příležitost spotřebiteli, tedy kupujícímu, aby získal produkt zakoupený od prodejce, který se nemůže postavit proti tomu. Ale pak se ocitáme v situaci, kde bychom mohli eh, zapomenout na toho eh, prodejce. Například prodejce nedostane platbu. A eh, Například on sám ani neprojevil snahu prodávat své produkty v nějakém jiném státě. Ale tím stěnem, kterým se ubíráme, bychom eh, toho eh, prodejce eh, dovedli k tomu, že on bude muset hájit svá práva v zemi spotřebitele. A to podle nás by šlo na úkor drobných prodejců. Na to chceme upozornit a doufáme, že se nám podaří najít přijatelnější kompromisy. Musíme skončit v 11.25, tak abychom všichni, včetně tlumočníků, mohli dorazit eh, do eh, hemicyklu. Ještě máme čtyři řečníky, Lingebart. Eh, já taky. Děkuji. Vzhledem k tomu, že nás čas tlačí, tak budu hovořit pouze o jedné věci, která je pro mě obzvláště důležitá. Je to návrh ohledně toho, že bychom tady znovu zavedli ten článek 8 a úplně by to znamenalo úplnou změnu ohledně eh, práv eh, v rámci Římu 1. Já tohle nemohu akceptovat, eh, protože to je zásah do práva spotřebitele. Já tady nechápu ELP, když říká, že chce harmonizaci, ale já se ptám, Eh, proč, eh, soudní, eh, proč by to neměla být soudní příslušnost spotřebitele, ale obchodníka. A potom tady další věc. Občan EU, který nakupuje mimo EU, tak by měl lepší práva, protože by tam byl Brusel jedna kromě Říma. A to je poněkud podivné, protože tím pádem obchodníci z Evropské unie by byli v nevýhodě vůči obchodníkům mimo EU a to je zcela komplikované. A potom bych se chtěla zeptat, či prověřit, jestli to vůbec jde, abychom e, tady měli takovouto e, jurisdikci, že bychom k tomu e, takto přistupovali, nebo zda by se nemělo změnit Řím 1. Nikola Dante. Vzhledem k tomu, že máme tak málo času, bych rád jen poblahopřál zpravodajce, protože vidím, eh, že to bude těžké téma, je také důležité pro naše funkční období, pro náš výbor a to no, především z politického pohledu, abychom dali jasný signál spotřebitelům. A proto se mu musíme skutečně bedlivě věnovat. Jde totiž o ochranu jak už jsem tedy přečetl, za Virginii, za och, jde o ochranu práv spotřebitelů, práv autorů a o komunitární normativní eh, rámec eh, Řím 1. A proto si tedy myslím, že to bude dost složité téma. Ale podle mého se musíme ze všech sil snažit eh, splnit všechny potřeby, které zde jsou. Spravedlivá ochrana práv spotřebitele, práv autora a také poskytnout více příležitostí občanům a evropským spotřebitelům, než mají do posud. Zapívali jsme se tím i e, v tom malém textu e, o přenositelnosti, ale stejný cíl si musíme klást i teď a já věřím, že se nám podaří najít dobrý kompromis že současně zohledňuje vše, co je zapotřebí a také poskytneme jasné sdělení celému společenství a evropským občanům. Morten Locker. Morten Locker. Ja, tak formand. Ganske kort. Jeg har også bare en enkelt ting, jeg vil spørge til hos øh, rapportøren, og så må hun tilgive Děkuji. Já bych chtěla říct jednu věc eh, paní zpravodajce. Eh, Rožo, eh, já se omlouvám, jestli jsem to dobře nepochopil. Možná to bylo v tom kompromisním návrhu nějakém a já jsem nebyl na všech zasedání. Tady shop like a local, tady tato zásada shop, shop like local. Právní služba parlamentu nám řekla, že tady existují pochybnosti ohledně toho, zdali v případě eh, reklamace by museli osobně převést zboží do místa prodeje. Byl by to eh, spotřebitel, který by byl za to odpovědný, i když eh, mm, to by se týkalo občanů třetích zemí. To by znamenalo zcela radikální změnu pro podmínky, ve kterých se pohybují obchodníci. Eh, proto si myslím, že je důležité to říct si paní zpravodajce. Já vím, že zatím je to pouze úvodní ustanovení, ale z právního hlediska by bylo nebezpečné, abychom to zde zahrnuli. Musíme bdít eh, nad tím, aby eh, podniky tím nebyly zatíženy. Uvažovala o tom paní zpravodajka? Děkuji. Chtěla bych navázat na tyto příspěvky, abychom byli um, pozorní na otázky související eh, s copyrightem. U velkých operátorů eh, se na to také musíme zaměřit, aby se nám nestalo, že zhoršíme situaci pro eh, malé prodejce. A právě na to by mělo být v tom novém pozměvacím návrhu, že ti drobní eh, mm, podnikatelé, drobní poskytovatelé nebudou muset pokaždé eh, ověřovat eh, místo pobytu spotřebitele. Možná mm, paní zpravodajka bude chtít něco říct na závěr, nebo komise. Dvě minuty, prosím, komise. Děkuji vám, paní předsedkyně, bude to velice stručné. Děkuji za tuto velice zajímavou diskuzi. E, omezím se na dva prvky na copyright a příslušné právo. Co se týče příslušného práva, bereme na vědomí návrhy zpravodajky a uznáváme potřebu zajistit maximální jasnost pro obchodníky i pro spotřebitele. Co se týče obsahu chráněného copyrightem, eh, tam mohu poznamenat také, že bereme na vědomí eh, názory, které zde zazněly ohledně eh, působnosti a rozsahu a zabýváme se dopadem nezašlenění audiovizuálních médií a také přístupem přeshraničním a ekonomickým dopadem. Budeme se těšit na další velice konstruktivní interakci s parlamentem a další spolupráci. To je tedy všechno, na co bych se omezil v tomto krátkém čase. Paní zpravodajka? Half a minute, yeah? Půl minuty? Děkuji mnohokrát za všechny vaše příspěvky a poznámky. Je pravda, že některé už jsme slyšeli. Já teď nemohu reagovat na všechno, ale chtěla bych zdůraznit jednu věc. Nemůžeme eh, zastávat eh, ty extrémní eh, stanoviska, tak aby audiovizuální sektor a další tam byly, a někdo říká, že i neaudiovizuální obsah tam má být začleněn. Měli bychom podle mého jít především drobnými krůčky a uvědomit si, co je realistické, vytvořit jasný text, který nebude měnit um, uh, prosazování. Eh, pak tu jsou další legislativní akty. Samozřejmě nechceme eh, se dostat do konfliktu s jinými Eh, dokumenty. Řečnice hovoří mimo mikrofon. Chci jen zdůraznit, že beru v úvahu nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora, které hovoří o tom, že zodpovědnost nemůže být disproporční. A o tom také ještě budeme diskutovat. Prosím, mějme na paměti, že se budeme snažit eh, Eh, se trvat v prostoru vymezeném směrnicí o službách. A úplně nakonec už jsme o tom diskutovali, když Pascal předložil svou zprávu, že ochrana spotřebitelů Spotřebitele si přijmít přístup. A my si musíme uvědomit. Rozo, já musím pustit tlumočníky, aby mohli odejít. Já jenom dokončím větu. Spotřebitelské zákony fungují ve všech 28 státech a my se snažíme otevřít trh. Všem vám děkuji, nejen poslancům, ale všem, kdo s námi spolupracují a tlumočníkům také děkuji.